vlastně eh, tuto zemi, která je tak blízko Evropě, budeme dále solidárně podporovat a spolupracovat s ní. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Harms a dalším řečníkem za frakce ECR, pan kolega Koval. Jedna a půl minuty. Děkuji bardzo. No, Mnohokrát děkuji, pane předsedo.